Dostává slovo ještě paní Bowles, prosím. Um, Děkuji vám. Jenom jsem chtěla eh, vysvětlit, že žádáme o odložení přijetí legislativního usnesení, abychom mohli pokračovat ve vyjednávání s radou s posíleným mandátem od tohoto plenárního zasedání. Už proběhly dvě rozpravy o této velice důležité věci a je zcela zřejmé, že eh, když má se snažit vyjednávat jenom jedna eh, strana eh, a druhá říká, že není manevrovací prostor, tak to není spolurozhodování. Takže já si vážím podpory kolegů, v vyslání silného signálu radě v této věci. Pan Sanchez Presero, prosím. Sí, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jménem Elizy Ferreiry Poté, co jsem promluvil s mluvčími eh, nebo se zpravodaji jednotlivých eh, frakcí, vyslechl jsem si stanovisko předsedkyně výboru a rozhodnutí konference předsedů, tak žádáme, aby podle článku 57.2 jednacího řádu se odložilo hlasování o návrhu legislativního usnesení, protože naše vůle je taková, aby chom se snažili dosáhnout dohody v prvním čtení s radou. Proto žádáme od rady, aby si prostudovala výsledek tohoto hlasování, který bude zřejmě přesvědčivý, aby učinila nějaký další krok a aby tedy zareagovala na dopis, který zaslal předseda parlamentu. Děkuji. Okay, ich stelle fest. Dobrá, konstatuji, že eh, předseda výboru a zpravodaj eh, požádali o eh, odložení legislativního usnesení podle příslušného článku jednacího řádu. To byl důvod, proč jste dostali slovo. A teď budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu hlavního výboru. Pozměňovací návrh číslo jedna, ke kterému máme ústní pozměňovací návrh od paní Ford. Paní Ford, máte slovo. Vážení kolegové, mám dva ústní pozměňovací návrhy. Ten první je velice krátký. Oba dva ty návrhy mají zajistit, aby to, na čem jsme se předtím dohodli, a sice jednotný trh v tomto a principy bankovní unie byly opět dodrženy. První pozměňovací návrh eh, má přidat eh, slovo a neúčastnící se za slovo každý eh, účastnící se a to je proto, aby každá země měla vliv. Když nějaká banka, která má, když jde o nějakou banku eh, v tom procesu likvidace, eh, která má eh, pobočku v té dané zemi. A potom budu hovořit o tom dalším pozměňovacím návrhu. Dobrá, takže jste slyšeli ústní pozměňovací návrh? Jsou-li námitky, tak eh, se musíte eh, zvednout viditelně. Musí to být alespoň více než 40. Takže bych řekl, že to, jsou, že to je více než 40. Paní Ford, je mi to líto a potom tady eh, váš další pozměňovací návrh. Děkuji. Já přečtu tento pozměňovací návrh dostatečně rychle, protože předpokládám, že kolegové budou také proti. Pozměňovací návrh je, aby jakékoliv závazky Unie ve vztahu k nesmluvním závazkům a náklady, eh, které souvisí s eh, výkonem eh, v úkolu Rady a komisy, podle článku 16 tohoto nařízení v žádném případě nemohou obnášet žádný finanční závazek pro členské státy, které se neúčastní. Účastnící se členské státy eh, vytvoří eh, takové uspořádání, které zajistí, aby neúčastnící se členské státy byly eh, plně i s úroky kompenzovány, pokud jde o jakékoliv částky ve vlastních zdrojů související s uplatněním rozpočtu zdrojů podle prvního podosavce. Chci říci, že nezastavujeme bankovní unii, ale musí být jasné, kde Eh, jsou náklady. Děkuji vám. Oba eh, ústní pozměňovací návrhy byly zamítnuty. A teď se dostáváme tedy k původnímu textu schválenému na výboru. Kdo je pro, prosím, již zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobrá. A ověříme to elektronicky pro krátkozraké. Mně se zdálo, že to bylo docela jasné. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 441 pro, 141 proti, 17 se zdrželo. Bylo přijato. Nyní budeme hlasovat o takto změněném návrhu komise. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď se dostáváme k návrhu podle článku 57.2 jednacího řádu k odložení legislativního usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Já vám děkuji. Já eh, nejdříve dám slovo eh, panu Enriku. Pane, eh, tedy uvítám tady pane Enrika Iglesiase, který je zde při příležitosti v zasedání Eurolakis, generální tajemník Latinsko-Americké unie. A teď budeme hlasovat nejdříve Mm, nařízení eh, k eh, týkajícího se země původu nebo místa provenience u čerstvého chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drubežího masa. Máme jedno hlasování, po jménech zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Dále tady máme eh, usnesení k tématu obecných celních preferencí. Kdo je pro? pan Kaspary eh, k eh, jednacímu řádu. Vážený pane předsedo, já jsem se chtěl jenom eh, zeptat, tady nebylo třeba pro toto hlasování kvalifikované většiny. To bude u dalšího hlasování. Takže systém všeobecných celních preferencí zde třeba kvalifikované většiny. Kdo je pro? Kdo je proti? zamítnuta. Teď se dostáváme k emisním povolenkám podle článku 78 eh, a 87, eh, pardon, eh, zde byly podány námitky Fd frakce a pana Protaševiče a dalších poslanců k poznámkům a tedy nemá být uplatněn návrh komise z roku 2003, eh, zejména na léta 2013 a 20 k těm objemům eh, na eh, doporučení dnes tedy na doporučení výboru pro životní prostředí se dnes nebude hlasovat. Pan kolega k jednacímu řádu. Prosím. Pane předsedo, na základě článku 177.4 eh, jednacího řádu za FD eh, eh, dávám formální žádost o to, aby sněmovna pře, eh, tedy odložila hlasování na, na, na příští zasedání. Backloading je velice eh, závažná eh, věc, zejména pokud jde o u evropský průmysl, vede to k růstu cen energií, k růstu na cen, energii, cen, cen výroby. Bez ohledu na to, jaké máme názory, hrajme podle pravidel a přeložme to hlasování. Musíme se nad tím zamyslet, přehodnotit situaci a potom teprve můžeme řádně rozhodnout té věci. Děkuji eh, kolegovi Žobrovi. Eh, hlasování by bylo podle eh, pravidel. Návrh na odložení je také podle pravidel. Kdo je teď, kdo chce hovořit pro eh, návrh? Nikdo. Kdo chce hovořit proti tomuto návrhu? Nikdo. Takže kdo je pro odklad? Kdo je pro odklad? Kdo je proti odkladu? Zamítnuto. Tím budeme hlasovat eh, po jménech. Pan kolega Pan kolega, eh, pane kolego, z eh, Perony nedostanete, nedostanete slovo. Neuděluji vám slovo, já jsem se zeptal, eh, mohli jste se všichni přihlásit a nikdo se nepr- nepřihlásil. Tady není žádný cirkus. Hlasovali jsme všichni. A nyní hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni.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 po eh, paragrafu 7, eh, pozměňovací návrh 1, máme tady ústní pozměňovací návrh pana Šulce. Pane Šulci. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v souvislosti s včerejší debatou a vzhledem s pohledem na Ukrajinu bych e, řekl, abychom jasně skonstatovali, e, že je pravdo e, ukrajinského lidu rozhodnout o své budoucnosti bez jakékoliv zahraniční intervence a proto bych tam dal Eh, následující eh, sdělení místo eh, pozměňovací návrhu 1. Vzhledem k tomu, že je na ukrajinském lidu a jenom na ukrajinském lidu, aby se rozhodl bez zahraničního vněšování a o geopolitickém směřování své země a o tom, o tom do jakého společenství vstoupí. Tato věta by měla být také dodána do odstavce 19 jako poslední věta. Jsou to námitky? Vidím, eh, nevidím je. Takže eh, budeme hlasovat jmenovitě o takto upraveném pozměňovacím návrhu. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2, také po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. E, odstavec 14 původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti. Kolega, na, kolega Brok k jednacímu řádu. E, pane předsedo, e, vážení kolegové a kolegyně, vzhledem k chybě eh, ve spolupráci eh, eh, navrhovatele a poratelny a překladatelů. Bych chtěl poukázat na to, že u, u bodu 14 jde ve, druhém, ve druhé větě a o přípravě osobních, os, personalizovaných cílených opatření. Čili nejde tam o zavedení, ale o přípravu. Eh, bude to tedy eh, zpětně změněno. Mě ujistili služby, říká pan předsedající. Kdo je pro první část? Druhá část? Eh, tedy kdo je proti, pardon? Přijato. První část, kdo je, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní v usnesení jako celek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dostáváme se teď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 Dostáváme se k návrhu eh, usnesení o situaci v Egyptě. Tady máme společné usnesení šesti frakcí. Nejdřív pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Eh, odstavec eh, dva původního textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přeskoumáme to a zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel přijato. Poznací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, Také nepřehledné. Takže budeme eh, elektronicky ověřovat eh, pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, to usnesení jako celé. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, přijato. A nyní usnesení, e, které se týká samitu EU-Rusko. Nejdříve pozměňovací návrh skupiny zelených.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 Eh, návrh 5 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti?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 Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 7 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 16 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Bod odůvodnění C. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Je velmi obtížné, když mi tady u zelených vepředu nikdo neukazuje, jak budou zelení hlasovat. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnu to. E, návrh 9, kdo je pro? Proti? Přijato. Celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Přijato. E, budeme hlasovat o návrhu usnesení k zprávě o pokroku. Pan kolega posl k jednacímu řádu, prosím. Pane předsedo, děkuji vám. E, e, prosím, rád bych upozornil na to, že nikdo neví tolik o Bosně a Hercegovině jako paní Pak Myslím si, že bychom jí vzhledem k tomu, že to je její poslední zpráva zde v parlamentu, měli poděkovat za dlouhá léta spolupráce. So, Frau Kollegin. Děkuji, eh, paní kolegyně. Pak eh, dostanete od nás obrovskou kytici. Máte tady asi 600 květin od kolegů. Eh, zpráva po kroku bývalé Jugoslavské republiky Makedonie z rok 2013. Máme návrh usnesení výboru pro zahraniční záležitosti. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? A tak teď už nevidím vůbec nic. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro?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 Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 7. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. E, návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Celé usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. E, budeme hlasovat o návrhu usnesení k zprávě o pokroku Černé hory za rok 2013. Opět i zde máme návrh usnesení výboru AFET. Návrh 1, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. E, přejete si kontrolu, dobrá, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. E, návrh 3. Kdo je pro? Proti? Opět zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh čtyři ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? To zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? To bude asi velmi těsné. Zahajuji hlasování pro kontrolu. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 7 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasování o celém usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování.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 Teď budeme ještě hlasovat o usneseních, co se týká akčního programu na JADES 2, akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy. Máme návrh usnesení výboru TRAN, odstavec 3 původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 2, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 11, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 3, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Celé usnesení jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Přijato. E, přeji vám všem dobrou cestu domů a dobrou chuť k obědu. Pokud jdete obědvat, teď začneme vysvětlovat hlasování. Rád bych poprosil všechny kolegy, kteří opouštějí sál, aby tak učinili v tichosti a co nejrychleji. Pokud se nám to nepodaří, začnu vás jmenovat jmenovitě. Každopádně teď tady budeme vysvětlovat hlasování. E, začneme e, vysvětlováním hlasování k včerejším hlasováním, která jsme nestihli, a poté budou následovat vysvětlování hlasování k dnešním bodům, o kterých jsme hlasovali. E, jako první zpráva pana George Bacha, jako první má